Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Zahajuji naší schůzi. Je dostatek přítomných, abychom mohli začít. Máte pořad jednání, jsou prosím nějaké připomínky k pořadu jednání. Jsou tu dvě změny, které bych chtěla sama navrhnout. Bod 10 musíme posunout protože pan Ivan není během tohoto týdne v Bruselu. V Rumunsku se koná volba předsedy v neděli, takže se nemůže zúčastnit tento bod. Bod 10 tedy musíme přesunout. Je to zpráva o hlavních úspěších strategie I 2010 a potom také bod 11. Zpravodajem je pan Belek, který by chtěl hovořit o řízení internetu, ale v tu dobu také nemůže, protože se může setkat s belgickým králem v tomto termínu. Požádal tedy o posunutí tohoto Eh, bodu pořadu jednání, proto tento eh, bod bude na pořadu jednání zítra ráno, než pan Bele půjde za belgickým králem. Má někdo něco proti? Ne. Můžeme tedy schválit pořad jednání s těmito dvěma změnami. Eh, bod 2 a to je schválení zápisu z poslední schůze. Eh, máte tento zápis eh, v podkladech. Prosím, abyste do konce dnešní schůze mi eh, sdělili své připomínky k tomuto zápisu. Pokud ne, potom bude tento zápis platit za schválený. Bod 3, to je tedy sdělení předsedkyně. Chtěla bych říci, že tato schůze je opět vysílána na webu Dále bych chtěla říct, že máme tlumočení do všech jazyků, kromě malčtiny, švédštiny, eh, lotyštiny, litevštiny, estonštiny, tedy ty baltské jazyky nemáme k dispozici a švédštinu a malčtinu také ne. Eh, v 17.30 se bude konat jednání koordinátorů a eh, výsledky z Eh, schůzky koordinátorů naleznete dnes večer na počítači. Dnes večer nebo zítra před začátkem schůze se s tím můžete seznámit. Prosím, upozorněte své asistenty eh, na eh, výsledky jednání koordinátorů, abychom je mohli zítra přijmout, jako schválit jako první bod. Vyžádali jsme si vypracování studie a výzkumné eh, služby posledního parlamentu se věnovaly eh, této studii, která se týká diverzity v oblasti hudby. Eh, toto téma se setkalo s velkým zájmem členů našeho výboru. Tato studie byla dokončena a Výbor pro právní záležitosti se nejprve seznámí eh, v středu 2. prosince v 15 hodin s touto studií. Eh, kdo by si chtěl tedy vyslechnout vysvětlení k této studii, tak by se měl tedy odebrat do výboru Jury ve středu odpoledne, ale jinak eh, tato studie bude k dispozici v písemné podobě nebo si ji můžete stáhnout na internetu. Konference předsedů učinila tři rozhodnutí. Týká se to slyšení komisařů, ale domnívám se, že všichni jste eh, se to již dozvěděli ve svých frakcích. Do 15. ledna se budou konat tato sluši, slyšení v Bruselu a také ještě 18. a 19. ledna ve Štrasburku. Souběžně se budou konat dvě slyšení a každé slyšení bude trvat tři hodiny. Původně se počítalo se dvěmi a půl hodinami, ale eh, my jsme se eh, postarali o eh, jejich trvání tři hodiny a budou se také živě přenášet po internetu. Budeme mít z tohoto podnětu také krátkou plenárku 26. ledna v úterý a na tomto plenárním zasedání by kolegium komisařů mělo být schváleno, respektive také ne. Bude to bude to tedy mimořádné plenární zasedání 26. ledna. A to se kryje s jednáním našeho výboru. Nevím, zda se nám to podaří nějakým způsobem kompenzovat. To tedy uvidíme. Ještě jednou dopoledne 26. ledna bude plenární zasedání, abychom tedy dovršili ta slyšení s komisaři. Ještě nevíme, ale vlastně víme, k, k, o které komisaře se jedná. Víme, že kyperská komisařka pro vzdělávání, kulturu a vícejazyčnost e, bude zodpovědná, bude tedy naší hlavní partnerkou, ale domnívám se, že budeme mít také co dočinění s paní Krs, která převezme portfolio digitální agendy a kdo bude tedy relevantní pro nás. Obě tyto komisařky oblast médií je také spadá eh, sem, eh, takže nás se budou eh, týkat dvě slyšení. Jedno uspořádáme sami, to se týká vzdělávání kultury vícejazyčnosti a potom se zúčastníme také slyšení s paní Nelly Kroes příslušný výbor nás do tohoto slyšení také zapojí. Zítra odjíždí malá delegace našeho výboru do Stockholmu. Budeme se snažit zítra jednání co nejdříve ukončit, abyste mohli eh, vyřídit všechno, eh, co potřebujete, než se tedy vydáte na cestu do Stockholmu. A teď bod čtyři pořadu jednání Europeana. Všichni eh, díky Google hovoří o tomto projektu Europeana a chtěla bych říci, že díky Bohu a zejména díky našim francouzským kolegům jsme eh, se snažili zahájit tento projekt, také eh, projekt Evropské eh, digitální knihovny. Nebudu příliš dlouho hovořit, předám slovo paní zpravodajce Helze Trpl a požádám ji o první výměnu názoru. Milá paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, je tomu tak, že tím střetem internetem, z e-books, Google na základě nejnovějšího e, vývoji. Teď hovoříme o resettlementu, settlementu, hovoříme tedy o vytvoření vlastní evropské digitální knihovny. Europeana diskuze je velice živá a doufáme, že je politické veřejnosti jasné, jak je e, důležitý a rozhodující tento projekt pro Evropskou unii a pro naše budoucnost budoucnost. Domnívám se, že Eh, je jasné, že ti, kteří se eh, zabývají tímto projektem, právem hovoří o tom, že Evropská digitální knihovna tvoří potenciál pro eh, evropské kulturní projekty, ale chtěla bych zdůraznit, že závisí na naší politické rozhodnosti a na budoucích aktivitách, zda se nám opravdu podaří z toho vytvořit největší společnost společný kulturní projekt. Celý tento projekt byl započat v roce 2005 musel zvládnout eh, menší technické překážky, dětské nemoci, ale teď je již všechno online. Podařilo se digitalizovat 4,6 milionů děl a do roku 2010 by to mělo být 10 milionů tento digitální projekt, přičemž nejde pouze o digitalizaci knih, ale vůbec o digitalizaci našeho celého kulturního dědictví, což zahrnuje filmy, eh, videa, eh, obrazy, hudbu, všechno, co je důležité, chceme zpřítom, zpřístupnit eh, lidem. Je to velice egalitářský přístup aby se všichni mohli zúčastnit a současně sleduje tento projekt také nárok vysoké kvality z hlediska obsahu a to, co bude tedy prezentováno, má také vykazovat vysokou kvalitu. Má být přístupné všem na celém světě, nejenom na našem společném evropském trhu, má být eh, zpřístupněno pro všechny a samozřejmě pro 500 eh, eh, milionů občanů v EU v jednotlivých národních jazycích. Je to opravdu ambiciozní projekt a domnívám se, že bychom měli vynaložit také eh, hodně úsilí zdrojů a spojit to také s intelektuálními nároky šlo o to, aby byly eh, k dispozici eh, veřejně dostupná eh, díla v této knihovně a mají se tam dále předávat. Přesto je jasné a tím pádem je to komplikované, že to nejsou tady pouze tato díla <clears throat> která se tam předávají, ale existují i takzvaná díla osiřena, osiřelá, tedy díla, u níž není jasné, eh, kdo je držitelem jejich práv. Domnívám se, že je zapotřebí eh, provést důkladné šetření a vytvořit rejstřík, který bude združovat všechna tato díla. Jež existuje velice kvalitní evropský projekt, takzvaný projekt ERO, eh, kde se združují všechny na tato data, abychom mohli postupovat podle jasných pravidel a e, zjistit, jaký status mají tato díla, abychom neporušovali autorská práva. I to je právě důležité v souvislosti s tímto e, e, e-book settlement. Je to otázka osiřelých těl, eh, kdy eh, se eh, nepostupovalo správně, což vedlo k soudním řízením. Rozsudek očekáváme v příštím roce. Jednak je nutné skonstatovat, že situace v evropských zemích, tedy kdo má do posud přístup k digitalizovaným dílům v rámci Europeány je různé. Nejvíce doposud přispívala Francie, tady je nejvyšší stupeň digitalizace, přes 40% děl bylo dáno do Europeány, eh, potom eh, Německo a další státy eh, mají přínos zatím ještě poměrně nízký. Chtěli bychom, aby se to v nejbližších letech zlepšilo, abychom opravdu mohli vytvořit společnou eh, Evropskou digitální knihovnu. E, pro rozvoj evropské znalostní společnosti to je důležité, má to také dopad na e, výzkum, cizinecký ruch a e, média, když budeme mít takovou to síť, k níž budou mít všichni přístup. Chtěla bych ještě jednou zdůraznit, přístup pro každého znamená, že to nesmí eh, se opírat o porušování autorských práv. Musíme eh, dodržovat zákony o e, ochraně autorských zákonů. Je to debata, která nás bude zaměstnávat v různých výborech Evropského parlamentu. Paní Reininková e, například předložila e, sdělení, kde požaduje harmonizaci evropského autorského práva u těch jednotlivých zainteresovaných stran je ještě rozdílný názor. Eh, zabývá se tím také eh, výbor eh, pro průmysl a doufám, že v příštím roce nalezneme dobrá pravidla. Na druhé straně je jasné, že si přejeme, aby díla, která jsou chráněna autorskými zákony, jsou součástí Europeány, abychom předešli černé díře 20. století. Ale podmínka je jasná, je třeba vyjasnit, jak e, se bude platit za přístup prostřednictvím Europeány k těmto dílům chráněným autorskými zákony. Já se domnívám, že je to zcela jasné. Jednak přístup abychom rozšířili tento velký evropský kulturní projekt, ale jednak nesmíme narušovat stávající zákony. pokud e, dospějeme k názoru, že je třeba změnit autorské zákony potom e, musíme mít dobrá pravidla. Domnívám se, že e, dobře fungující demokratická společnost potřebuje dobrá pravidla a na in- internetu to nemůže vypadat jinak než v reálném světě. A musíme vést kulturně politickou debatu, jak přistupovat k těmto tématům. Samozřejmě eh, nechceme mít eh, v internet jako politický filtr, nejsme v Číně nebo někde jinde, ale chceme zpřístupnit eh, díla autorů, kteří také musí žít z digitálního světa. To je tedy, myslím, eh, výzva, před kterou musíme společně stát. Je velice potěšující a měli bychom v tom pokračovat a naleznete to i v mé zprávě. V loňském roce byla vytvořena eh, expertní skupina na vysoké úrovni a e, zabývala se e, i všemi těmito tématy. Tato, tato pracovní skupina by měla mít e, mandát, aby mohla ve své práci pokračovat, protože zde zazněly cené návrhy, jak řešit tyto otázky a především, jak nalézt dobrou evropskou cestu k řešení. Především k politické diskuzi bych chtěla říci, protože o těch jednotlivých bodech, co se týče dostupnosti i pro zdravotně postižené osoby, o tom ještě budeme hovořit až eh, tedy budeme řešit otázky eh, autorských práv, budeme muset hovořit také o nových eh, modelech kolektivního využití, co hovoří pro, co proti, musíme usilovat je s tou definici osiřelých těl. Ještě je to předmětem diskuze, diskuze ještě nebyla ukončena. Řekla jsem, že je velice důležitá databáze a proč bezpodmínečně proto potřebujeme tento evropský projekt ERO. Když ale přejdeme k těm eh, jednotlivým otázkám zprávy, chtěla bych říci, že posledně, když jsme hovořili o Europeáně, součástí eh, diskuze byla také otázka, jak celý projekt financovat. Je jasné, že jak kulturní instituce v jednotlivých zemích musí přispívat k digitalizaci ze svých prostředků, ale samozřejmě i eh, z rozpočtů členských států, i z našeho společného evropského rozpočtu. Zejména zejména z eh, programu e-contact plus eh, byly vyčleněny prostředky a to bude v nadcházejícím plánovacím období pokračovat. Ale když se podíváme eh, na rámec za rokem 2013, tak se domnívám, že by bylo velice žádoucí, kdyby z přepracované Lisabonské strategie, tedy jak bude Evropská unie eh, hospodářsky výkonná a modernizována, měli bychom eh, počítat s pokrytím části nákladů na digitalizaci, eh, protože je to úkol celého společenství. Posledně jsem v naší diskuzi kromě toho hovořila o tom, že se domnívám, že by bylo dobré uvažovat i o partnerství veřejného soukromého sektoru za předpokladu, že jsou stanoveny jasné podmínky a e, jasná pravidla, ale měli bychom sledovat kampaň Join Europeana, abychom nemobilizovali pouze státní prostředky, to musíme absolutně učinit na úrovni členských států i na úrovni Evropské unie, ale bylo by samozřejmě také dobré, kdybychom získali prostředky od soukromých dárců, nadací velkých firm, kteří se budou podílet na tomto projektu Europeana, eh, protože nechceme pokulhávat za Googlem a obdobnými projekty, nechceme ztrácet krok, musíme udělat něco společně mezi soukromým sektorem a veřejným politickým sektorem. Přála bych si tedy něco jako všeobecnou rozpravu o tomto velkém projektu, o všech eh, komplikovaných, detailních otázkách, jak bychom to měli politicky eh, rozjet, zejména v konkurenčním vztahu s Google. Proč je náš projekt kvalitativně lepší, proč sleduje jasná pravidla, jak eh, můžeme zajistit nutné prostředky, aby to byl opravdu projekt kooperace mezi místními a regionálními hlavními eh, kulturními aktéry v Evropě. V tomto smyslu bych si přála, aby se Europeana stala v nejbližších letech opravdu velkým úspěchem. Děkuji, Helko. Tato diskuse o Europeáně se odehrává nyní v době, kdy jsme konfrontováni také záměrem Google, kdy vidíme, že Google dospěl k ujednání, ale zde musím říci, že toto ujednání pro nás není uspokojivé a my bychom s Europeanou měli být příkladem také pro ostatní. My bychom měli také se postavit k tématu osiřelých děl tak, abychom Google ukázali, jak to děláme. Oni to udělali jinak, udělali to podle amerických představ, které vůbec našim představám neodpovídají. A myslím si, že musíme také dbát na to, abychom při naší práce na Europeáně také zabezpečili autorská práva. To je velká věc a také se musíme pokusit o co nejlepší přístup, ale nesmí tím trpět autorská práva. To není snadné, ale na tomto zákoně pracuje hodně lidí a myslím si, že také z toho vyjde něco dobrého. A prosím, kdo bude nyní hovořit? Kolegové, takže paní Kame Ebert, prosím. Ano, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já jsem vděčná Helze Triple za návrh zprávy, protože se domnívám, že tento návrh zprávy je velice zdařilý a pokrývá celou řadu aspektů v souvislosti s Europeánou. A opravdu by bylo velice dobré, kdyby Europeána se skutečně stala tímto velkým kulturně politickým projektem v Evropě. Základním předpokladem je samozřejmě to, že nejenom my jako Evropský parlament a Evropská komise se za to cítí zodpovědní, ale také, aby se za tento projekt cítili zodpovědné členské státy, protože já se domnívám, protože jenom tehdy, jestliže se budou podílet všechny členské státy se stejnou intenzitou jako Francie a Německo, tak tehdy se může projekt stát úspěchem a pak také může se dobře pozitivně vymezit vůči ostatním konkurentům, což jsou například Google Books. To, co bychom ve stanovisku výboru měli ještě jednou zdůraznit, to je také to, že existuje zodpovědnost členských států a že je také celospolečenským úkolem, abychom toto kulturní dědictví v Evropě zpřístupnili všem. A tato přístupnost obsahuje také ještě další aspekty. Je to stejně tak jako u klasických knihoven, kam jdete dovnitř, tam si vypůjčíte knihu nebo si vypůjčíte film nebo CDčko, tak patří k tomuto aby tento přístup byl stejný jako v normální knihovně, to znamená bez problému a také bezplatný. Toto je samozřejmě velká finanční výzva, ale jestliže se chceme vůči Google vymezit a jestliže se chceme vyhnout klasické reklamě, nehovořím o PPP a nebo o různým sporoznorství, ale jestliže se chceme tak eh, tímto způsobem vymezit, zamezit vůči Google Books, pak musíme zařídit bezplatný přístup pro uživatele, protože vedle otázky kvality by bylo dobré ještě zdůraznit tuto stránku u Europeány. Kdybychom museli Europeánu spoplatnit, pak Google Books by byly lepší alternativou pro uživatele. A to je to, co nechceme. A je třeba také ještě zdůraznit, že Europeana musí mít daleko lepší kvalitu než Google Books. Já už jsem minule hovořila o tom, že například při kategorizaci knih a děl Google Books dochází přímo k dramatickým chybám. A já předpokládám, že Europeány k tomu nedojde. Právě po kvalitativní stránce doufám, že Europeána se bude odlišovat u Google Books. A vy, paní Trüppel, také hovoříte o partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Já si myslím, že to je správné. Je třeba také zapojit soukromou sféru a motivovat nadace a různé spolky finančně se na tomto projektu podílet. Ale my má, musíme jasně říci, že klasické financování formou reklamu budeme pro Europeánu zamítat tento jasný signál bychom měli vyslat tak, abychom se jasným způsobem vymezili vůči Google. Pan Kavada. Merci, madame Děkuji, paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve bych rád poděkoval naší kolegyni, paní Halze Trippel, protože myslím, že v této zprávě jsou jasně nastíněny hlavní linie Myslím si, že je to opravdu zajímavý základ pro naši práci. Nebylo to jednoduché a právě z toho důvodu si myslím, že je důležité, abych veřejně řekl, že jsme opravdu velmi spokojeni, když si čteme vaši práci. Teď začínají problémy pro nás, pro všechny. Teď teprve všechno začne. Paní předsedkyně, rád bych uvedl několik poznámek. Musíme se zde shodnout na jedné věci. My samozřejmě nemáme stejná práva jako jiné výbory tohoto parlamentu. A to je podle mě slabina. A já využiju této příležitosti, abych eh, ochránil transpozici těchto děl do moderní podoby. Chtěl bych říci, že je zde určitá část, kterou bychom měli institucionálně upravit. Já si myslím, že nelze pochopit proč Evropa, která hledá instituce, hledá také svou duši, hledá historický obsah, nechápeme, proč nemůžeme jít ještě dále ve výrazu kultur tohoto kontinentu. Říkám kultur, ne kultury tohoto kontinentu v množném čísle. Druhá poznámka se už nepřímo týká vaší zprávy, paní Trupel. Z toho, co jste říkala, vychází jedna věc, která je velmi zajímavá, i když je teprve ve druhém plánu. Musím říci velmi jasně, že moderní svět není nutně naším spojencem. Tím chci říci, že živé kultury potřebují ekonomický základ, aby mohly žít. Vysvětlím to jasně. Země, kde kultura žije, jsou ty země, kde různí operátoři, státní nebo regionální, jako ve vaší zemi, nebo soukromí operátoři, dokázali vytvořit trh pro kulturu tak, aby ekonomický základ mohl sloužit k tvorbě, distribuci a samozřejmě i konzumaci kulturních děl. A teď je příležitost, když je tedy vydána vaše zpráva, abychom jasně zdůraznili tuto myšlenku, že kultura potřebuje svůj ekonomický základ, i když by mělo jít pouze o autorská práva. Další věc. O co vlastně jde v tomto okamžiku, který prožíváme? Jde o to transponovat klasiky, prvky naší kultury, to znamená písemné zvukové a vizuální prvky na dnešní nosiče a především na nosiče zítřka. Nejde o to, že se změnou nosičů se změní představa kultury. Musíme se vyhnout té léčce, která sem přichází z anglosaského světa a která nám chce tvrdit, že kanály jsou důležitější než to, co se těmito kanály předává. Ne, to je vlastně řetězec 0 a jedniček, o nic jiného nejde. A já musím říci, že jsem velmi rád, stejně jako celá řada kolegů, že mohu podpořit eh, vaši práci. Musíme zachovat v některých zemích a vůbec celé Evropské unii musíme podpořit uznávání a fungování společností, která se zabývají autorskými právy, protože právě tyto společnosti organizují kulturní trh. Druhý princip, který chci zdůraznit, je ten, že bychom měli chránit takto převedená, transponovaná díla před eh, degradací což je samozřejmě problém těch děl, které už byly přeneseny, převedeny do audiovizuální podoby. Musíme je tedy chránit před zkázou, to zažíváme ve Francii. Já sám osobně jsem zažil jako velmi mladý novinář období, kdy nám říkali, že videokazeta to je konečně nosič, který přetrvá věčně. Je to nosič, který nepodléhá zkáze. Ale když se podíváte na ty první reportáže, které jsem si natočil, tak bohužel už tam není nic vidět, protože samozřejmě ta videokazeta nebyla nezničitelná, takže musíme najít nějaké solidnější, pevnější nosiče. Další věc. Neměli bychom nechat soukromý nebo komerční monopol nikomu, aby potom mohl využívat tohoto monopolu k distribuci digitálních děl, digitalizovaných děl. My Evropané musíme udělat protinabídku té značce, kterou jsme tady citovali, té americké značce, která zde byla několikrát citována. Rozhodně jim nesmíme ustoupit z cesty. Další bod, který bych rád zdůraznil, a samozřejmě to říkám s ohledem ke Google, musíme respektovat integritu děl, to znamená, že nesmíme reprodukovat pouze částečně tato díla, nesmíme dělat žádnou cenzuru a rozhodně nesmíme dělat žádné chyby, jak právě zdůraznila kolegyně, protože se objevují opravdu obrovské chyby. Připomínám, určitě budete souhlasit, že základem digitalizace musí být dohody o autorských právech s autory, když jsou tito autoři právně tedy známí, když jsou živí. Myslím si, že v celé této záležitosti, paní předsedkyně, paní zpravodajko, bychom měli zajít ještě dále. Europeana je dobrý projekt, ale byl zahájen s desetiletým spožděním oproti americkým průkopníkům, kteří získali rozhodující náskok. A už teď vlastně podmiňují způsob čtení nové generace. Mně to připadá velmi nebezpečné, protože ta jejich díla v e-books nebo v jiných imitacích jsou velmi zlomkovitá, nejsou celá. Přece to není úkolem editora, aby vybíral, co budete číst. To si musí udělat čtenář. Já si myslím, že bychom měli rozšířit prostředky. Nevím, jaký nejvhodnější právní nástroj najdeme k tomu, abychom šli ještě dále ve vaší zprávě nebo v následující etapě, ale v každém případě si myslím, že bychom měli vytvořit tým, abychom se snažili pomoci vám zajít ještě dále a v každém případě dnes v tomto smyslu předložíme pozměňovací návrhy, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji eh, a nyní pan Martin. Děkuji. To je opravdu velice napínavá, zajímavá věc po projektu Lux se také domnívám, že Europeana je skvělá věc, také je u paní Triple ve skvělých rukách. A já se také domnívám, že pro nás, pro všechny je tento projekt uh, E, zajímavý. E, otázky autorských práv zajisté ošetříte dobře, potom také reklama na internetu, o tom se e, povede velká debata a já se chci vyjádřit k bodům 19, 20, 21 vaší zprávy. V projektu Europeana se skrývá jedna ze šancí, jak propagovat evropskou myšlenku a prezentovat, odkud pocházíme a kam směřujeme. Prosím, ale mělo by to být také ještě transparentnější, pokud se týče zprávy a financování. Já bych si při, přál daleko, daleko více peněz pro tento projekt, ale také je třeba s těmito penězi vzorově, exemplárně zacházet. A bylo by strašně smutné, kdyby se přesunovaly prostředky a nakonec by to bylo netransparentní. To znamená, že bychom vůbec nevěděli, jak se to financuje a potom by se to dalo všechno do jednoho hrnce. A myslím si, že takováto netransparentnost by tomuto projektu velice uškodila. Možná, že ve vlastním návrhu byste mohla být ještě konkrétnější. To znamená, možná bychom se měli opravdu postarat o to, aby to, tento projekt byl skutečně transparentní, aby měl skvělou zprávu a také, aby byl transparentně financován. A za druhé reklama směrem na venek. Je, bude, bylo by smutné, kdybychom měli skvělý projekt a nikdo by ho neznal. A myslím si, že tento projekt je opravdu velice hodnotný. A až tento projekt bude trošku větší a bude mít již 10 milionů různých děl a tak dále do poloviny příštího roku, tak já bych si také přál, aby to, co možná nejvíce mladých občanů vědělo. A tady by se také dalo využít ono někdy sporné partnerství mezi e, soukromým a veřejným sektorem. A v současné době máme krizi a reklama není tak velká. To znamená, že je hodně volných reklamních ploch. Například včera, včera byla přenášen fotbal mezi Arsen, London a Chelsea a potom další ještě španělský fotbal. A vždy tam běžely také reklamy a bylo očividné, že všechny tyto reklamní plochy nebyly využity. A nemůžeme se snažit také při Europeáně se kontaktovat s takovými subjekty, které by nám poskytly tyto reklamní plochy zdarma. Například Barcelona má na tričku vždycky UNICEF a pak by bylo také dobré, kdyby některý hráč měl na tričku Europeana, protože to je dobrý projekt, kvalitní projekt a já si myslím, že takto bychom mu měli dělat reklamu na venek. Děkuji a pan Svenk? Ne? Okay. Herr Schmidt. Schmidt. Köszönöm, elnök asszony, magyarul fogok beszélni. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit maďarsky. Dovolte, abych poblahopřál paní Helze Trubl k této zprávě. Je to opravdu podrobná zpráva. A kolegové, kteří se k nám připojili před eh, krátkou dobou. Eh, vidí se to zprávy, jak je to důležitý projekt je to vlastně naše vlastní dítě, dítě, které se zrodilo v tomto výboru. Kromě toho jsem si jist, že je tento projekt opravdu v nejlepších rukou. Dále bych měl několik otázek k financování. Je nám jasné, že tento projekt má mít velký dosah a vyžádá si také značné náklady. Paní zpravodajka hovořila již o sponzorování, o ve partnerství soukromého a veřejného sektoru o určitý podíl vlastního financování členských států, rozdělení tedy nákladů v zájmu společného cíle. Proto bych chtěl položit otázku, zda e, se na období 2007 až 2013 e, počítalo, s jakou částkou rukou z rozpočtu pro tento fantastický projekt Evropské unie, protože tento projekt neslouží pouze eh, k záchraně evropského kulturního dědictví, ale také eh, k podpoře evropské identity mezi evropskými mladými lidmi. Dovolte, abych se nejprve připojila k poděkování mých předřečníků za předloženou zprávu. Domnívám se, že se paní Helga Trüppel velice dobře zostila svého úkolu. Ráda bych eh, navázala na některé vaše myšlenky. Říkáte, že reálný svět má svá pravidla a i eh, digitální svět Europeány se nimi musí řídit. To je velice důležité v otázkách internetu a zacházení s autorskými právy. Máme z eh, tu zcela jasná pravidla a virtuální svět je také musí mít, aby mladí lidé věděli, jak k tomu přistupovat. Není možné zajít do knihkupectví a prostě si knihu vzít. Tady jsou zcela jasná pravidla, eh, jak eh, používat tato díla a domnívám se, že eh, i Europeana musí být chráněna volný přístup. Ano, otázka je, zda stanovit nějaké poplatky, a dále financování takovéhoto projektu, když musíme zohlednit autorská práva, podporu kreativity a pan Kavada již správně řekl, eh, že ty nové kreativní obsahy v Evropě musí vznikat i na ekonomické bázi. Lidé, eh, kteří jsou tvůrčí, musí být schopni žít, existovat a eh, to nemůže být zadarmo. Musí být plněna určitá pravidla autorských práv. Proto jde o to, jak se to bude eh, financovat, z jakých rozpočtů. Eh, po skvělé eh, myšlence musí následovat pádné argumenty a myslím se, že se v nadcházející době tím musíme zabývat. Tento projekt si to rozhodně zaslouží, abychom do něho vložili mnohem více, než kolik je to v současnosti. Děkuji, kolega Solný. Bez mikrofonu, bohužel. Pääsee, pääsee kärryille. Eli tämä on hyvin jäsennelty ja nämä ongelmat, mitkä tässä ovat. Problémy, které zde existují u tohoto projektu, jsou různě významné a paní zpravodajka již o tom hovořila. Eh, Francie, Německo, Spojené království již k tomuto projektu přispěli, ale u celé řady dalších zemí by bylo nutné, aby k tomu přispěli. Já nejsem zrovna fanoušek EU, ale rozmanitost EU mi skutečně na srdci leží. A Potom také autorská práva, harmonizace autorských práv, to je opravdu obtížná věc. Já jsem zjistil, že mladá generace vidí tuto věc úplně jinak než moje vlastní starší generace. Mladší generace vychází z toho, že všichni mají právo na internetu na všechno. A nemyslí na to, že spisovatel, skladatel, zpěvák, také musí dostat plat za své dílo, protože to není žádná podpora, kterou by dostával. A potom také využívání uměleckých děl. a jejich ochrana. Někteří jsou toho názoru, že za využívání děl se musí něco zaplatit, jiní jsou toho názoru, že když se tato díla šíří, že jsou ti lidé, autoři stále známější. A také existují v této oblasti různé mnoho národní a multinacionální podniky které se o autory starají. A potom také otázka financování, sponzoringu a tak dále. Ale já se domnívám, že i daňový poplatník by mohl k tomuto projektu přispět. Především tehdy, jestliže by mělo být v tomto projektu všechno zdarma. Například i v knihovnách bývá často mnoho zdarma. A konečně také tento projekt, tento projekt je mimořádně důležitý. Právě Evropa má velice rozmanitou kulturu, v Evropě existuje mnoho jazyků a tuto kulturu je třeba šířit do světa. A to se zde popisuje velice dobře. Nevím, jak se mají tyto problémy řešit, ale například ve Skandinávii existují strany, pirátské strany, které se těmito problémy zabývají. To znamená, že problém bezplatného internetu zde existuje a také nesmyslí. Pane kolego, vy jste řekl, že nejste fanoušek Evropy, ale já vám mohu říci, že bez EU bychom evropskou rozmanitost nezachovali a proto jste fanoušek EU, jestliže jste pro rozmanitost. Paní Veria. Oui, merci, madame euh, la Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla připojit k poděkování paní Triple, protože se opravdu domnívám, že tato zpráva klade ty základní otázky, které třeba si položit. Jen pár poznámek. Já věřím v evropský model. Myslím si, že máme sociální model a myslím si, že máme i evropský kulturní model, což neznamená, že si myslím, že existuje evropská identita, protože nepodporuji termín evropská identita o nic víc než termín národní identita. Kultura je něco, jak říkal pan Kavada, něco živého, co žije, co se pohybuje, co se neustále obohacuje. Takže evropská kultura, to je kultura, která se v průběhu své historie neustále obohacovala. A myslím si, že s Europeanou máme skvělou příležitost pokud jde o podporu kultury a šíření kultury. Já jsem byla proti ústavní smlouvě i proti Lisabonské smlouvě a jsem proti ní i nadále. A k několika úvahám, které zde zazněly. Já bych řekla, že kultura nespadá do kompetence EU a tím lépe. Protože dokud bude konkurence v srdci evropské konstrukce, tak zde budou pouze ekonomické zájmy a kultura není tržním statkem. To ale neznamená, a zde bych se ještě připojila k panu Kavadovi, ale jinými slovy, to neznamená, že zde o nic nejde v kultuře z ekonomického hlediska, že zde nejsou ekonomické složky, ale nemůžeme kulturu zredukovat pouze na trh. Jde o mnohem více a myslím si, že je to součástí výzev, které před námi stojí. Znamená to, že je to skutečně záležitost, na kterou bychom se měli zamyslet. Co je to vlastně ekonomika? Ekonomika nemusí být nutně tržní. A v kulturní oblasti velmi dobře víme, jak to vypadá. Měli jsme, nebo budeme mít Evropský rok dobrovolnictví a víme, že v kulturní oblasti mají dobrovolníci a netržní ekonomika své místo, své pevné místo. Měli bychom se také zamyslet eh, nad eh, nástroji pluralitní ekonomiky a jejími možnostmi. A další věc, kterou bych ráda zdůraznila, je otázka dostupnosti pro všechny. Paní Triple hovořila o přístupu pro postižené osoby. Myslím si, že trochu rychle proběhla ty ostatní otázky spojené s dostupností. Otázka bezplatnosti. V kterém případě? Proč? Já si myslím, že to je součástí těch hlavních otázek, které bychom si měli položit. Měli bychom dovolit každému, a umožnit každému, ať se jedná o kohokoliv, aby měl přístup ke kultuře. A možná ještě poslední věc, jen pro ilustraci. Van Gogh byl obrovský velký umělec. Dnes se jeho díla prodávají nejdráže na trhu. Žil v bídě a když žil, tak nemohl žít ze svých děl. Já si myslím, že tyto věci by měly být součástí našich úvah. Vielen Dank. Velice vám děkuji, paní Veršia. Chtěla bych eh, zdůraznit pouze jednu věc. Vaše představa o Evropské unii již neodpovídá realitě. Evropská unie eh, já bych to chtěla pouze takto říci. EU odpovídala přesně tomu, jak se to říkala, že kultura není pouze zbožím nebo také zbožím, ale eh, my jsme usilovali o eh, úmluvu UNESCO a eh, právě proto, abychom se nedívali na kulturu jenom jako na zboží. Občas je nutné to zopakovat, ale já se nemohu zbavit svého učitelského pozadí. Dovolte mi to občas. Pan Boris má slovo. Šalová paní předsedkyně, chciałem Paní předsedkyně, rád bych také poděkoval za předloženou zprávu. Vyjádřím se k několika prvkům této zprávy. Za prvé, zdá se mi, že Europeana ve svém rozsahu musí zachovat dva základní prvky. Především samozřejmě musí chránit evropské kulturní dědictví, které je tak různorodé. A myslím si, že v tomto smyslu práce členských států by měla být intenzivnější. Myslím si, že Francie je v tomto pro nás vzorem a měli bychom stejně jako komise, komisař podporovat členské státy v digitalizaci kultury, protože Spousta z těchto prvků dnes může podléhat eh, trvalému zničení. Chci taky poukázat na otázky, které se spojí třeba s časopisy, s regionálními časopisy a díly, které byly vydány po druhé světové válce. Já si myslím, že digitalizace může pomoci zachovat celou řadu celných děl. A myslím si, že bychom zde měli také začlenit otázku filmu, reportáží. V této oblasti je podle mě digitalizace především filmových dokumentů musí být přítomnější, intenzivnější v rámci Evropy, A myslím si, že tímto způsobem se nám podaří zachránit eh, část evropského dědictví, která často podléhá trvalé degradaci, když je na analogových nosičích, takže na to bychom se taky měli zaměřit. Co znamená možnost eh, připojení k programu Google. Samozřejmě Evropská knihovna, její kulturní dědictví, ikonografie, literární díla, filmová díla, nejenom ty, k nímž máme k dispozici formální právo, abychom je zveřejňovali, ať už se jedná o osyřelá díla nebo o díla, k nímž vypršela autorská práva. Myslím si, že velká část Evropány je dnes komerční. Celá řada členských států má problém s tím, jakým způsobem kulturu eh, stržnit, jakým způsobem začlenit eh, soukromé prvky do kultury, aby se přiblížila občanům. O tom hovořil pan Kavada. Podle mého názoru dnes, to, jak se dívám na Europeanu, tak, jak by měla Europeana vypadat za několik let, podle mého přesvědčení, by měla mít k dispozici všechna literální díla. A to nejenom ta, k nímž máme dnes eh, formálně zajištěna práva, práva na jejich eh, využívání a šíření, ale měli bychom zajistíte plnou dostupnost a měli bychom mít i komerční část, abychom mohli co nejvíce podporovat kulturu, aby každé literální dílo vydano na našem území mohlo být prezentováno v projektu Europeana. Myslím si, že existují možnosti, aby v budoucnosti bylo možno provázat soukromou a veřejnou část a tím pádem by mohla Europeana mít všechna světová literární díla a nejen ten zlomek, které máme dnes k dispozici. A myslím si, že k tomu se pojí i otázka změny autorského práva. Já si myslím, že v tomto případě by tento projekt eh, měl být nejen veřejný, to je samozřejmě ta největší část, ale měl by mít částečně i komerční charakter. Děkuji. Frau Schake. Paní Schake. Thank you, Chair, and thank you. Uh... Děkuji paní předsedkyně, děkuji kolegyni Triplové za skvělou zprávu. Budu se těšit na další práci. Já se omlouvám, že jsem se dostavila později. Mám dvě otázky. Eh, hovořili jste o Van Gogovi eh, jakožto eh, nizozemském malíři a já bych ráda věděla, zda se uvažuje o obsahu nebo o cenzuře Europeany a také řešení eventuálních sporů, které se objeví. A další otázka se týká softwaru pro Europeanu. Bude se to týkat tedy obsahu ten obsah má být k dispozici co nejvíce osobám. Má to být tedy k dispozici online s otevřeným eh, přístupem pro různé aplikace. Děkuji. Paní Helga, mes chers collègues. En effet, ce projet est passionnant et je m'associe. Drazí kolegové, je to opravdu skvělý projekt a já se připoji k tomu, co řekli kolegové. Hodně věcí bylo řečeno, já bych vás chtěla upozornit na důležitost, protože hovoříme o kultuře, abychom se neorientovali pouze na některá díla. Význam evropské kultury spočívá v tom, že se orientujeme vůči univerzalitě. Myslím si, že určitá banální díla by neměla být publikována. Taková díla jako poezie, povídky a malby by měly být začleněny do našeho projektu. To přispěje k jeho velikosti. Děkuji. Ehm, Herr Stojanov. Děkuji, pan Stojanov. Halo. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, искам да благодаря. Děkuji, pane předsed... paní předsedkyně. I já bych chtěl poděkovat paní Trupel. A chtěl bych se zmínit o jiném aspektu tohoto tématu. Nyní již měsíc se velice zabývám Europeanou a rozměr tohoto projektu mě udivuje a myslím si, že tento projekt je pro všechny Evropany velice důležitý. Tak chci se vyjádřit k organizaci tohoto projektu. Finanční, technické, organizace tuto provádí jedna nizozemská nadace EDL. A já bych chtěl také udělat jeden návrh, který vám předložím písemně. To souvisí s tím, že tato nadace zatím vykonala skutečně skvělou práci. Já se však domnívám, že je skutečně na čase, aby tato nadace si založila pobočky v jednotlivých 27 členských státech. Tak, aby jednotlivé pobočky této nadace Evropské digitální knihovny prováděly přímo v členských státech lobbying a tak získalávaly dodatečné finanční zdroje pro Europeánu a stejně tak získávali finanční prostředky v soukromé sféře na financování tohoto projektu. Další přínos a příspěvek by mohl spočívat v tom, aby se združili snahy snaži, združili se úsilí na národní úrovni tak, aby se postupovalo v digitalizaci jednotně, abychom společně dospěli k jednotnému obsahu. Já věřím v regionalizaci tohoto projektu, protože toto by také přivedlo, přineslo tento projekt do blízkosti evropských občanů a také by to přineslo v nejbližší době konkrétní výsledky. Já jsem v dokumentech, které jsem dostal, nemohl najít, kdo řídí tuto nadaci. Existuje tam nějaký úřad či orgán, který vykonává dozor nad činností této nadace. Děkuji, děkuji vám. Paní Nevědalová. Děkuji vám pekne. E, chcem sa tiež na začiatok... Velice vám děkuji. Úvodem bych se ráda přidala ke všem předřečníkům, kteří poděkovali paní Triple za zprávu, která je opravdu vynikající. Chtěla bych trochu oponovat. Pan Stojanov řekl, že mladí lidé mají pocit, že mají přístup ke všemu a vše je zadarmo a především na internetu. Osobně jsem příkladem toho, že tomu tak není. Kupuji e, minimálně 100 e, vytištěných knih ročně, abych vydavatele a knihkupec školství podpořila, ale každý nemá tyto možnosti. Mám jeden návrh. Na Slovensku, když chcete jít do knihovny, zaplatíte buď roční vstup, anebo platíte za každou vypůjčenou knihu. Mohli bychom něco takového navrhnout. Platit za stáhnutí knihy nebo zavést roční poplatek, kdy si lidé budou moci stahovat díla, která budou přístupná na internetu, na Europeáně. A když lidé mohou platit za stahování eh, porna, proč by nemohli platit za stahování stahování uměleckých děl. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já se připojuji ke všem, kteří děkovali paní Trupel za její zprávu, protože musím říci, že je to opravdu velmi ambiciozní, velmi zvláštní projekt a velmi obtížný. Takže si myslím, že máme před sebou opravdu velkou výzvu. Samozřejmě nechci popírat nic z toho, co řekli předřečníci, ale myslím si, že velká část tohoto projektu leží také na naší představě o evropské identitě, ve kterou já velmi věřím, stejně jako v národní identitu. Otázky, o kterých bychom měli debatovat, eh, se týkají samozřejmě ochrany autorských práv. Víme, že o tom se vede velká debata. A na druhé straně je zde také ekonomická a finanční otázka. Pan Schmidt eh, mě předběhl, když se zeptal paní Triple, takže počkáme na její odpověď, jaký rozpočet eh, má tento projekt k dispozici. Někdo už tady hovořil o bezplatném přístupu, který bychom měli chránit. Je pravda, že často v knihovnách v našich městech je bezplatný přístup, ale je také pravda, jak řekla moje předřečnice, že se platí aspoň nějaké minimální předplatné, které se tedy zaplatit musí, možná ročně nebo jinak, protože nedělíme si iluze, že bychom byli schopni tento tak obtížný a rozsáhlý program spravovat tak, že bychom všechno poskytli zdarma a mysleli si, že se všechno vyřeší díky veřejnému financování. Samozřejmě veřejné financování bude nezbytné, bude většinové, ale ze studií, které jsme jako výbor zadali, cituji jednu studii, která se týká právě otázky sbírání nebo získávání sponzorů a tak dále. Já si myslím, že z toho bychom mohli využít eh, abychom také zvýšili podporu pro Europeanu. Myslím si, že bychom se mohli zamyslet nad tím, jakým způsobem ekonomicky podpořit tento projekt na základě studií. Myslím si, že tento projekt je opravdu velmi důležitý a zásadní. Takže je zde i tato praktická dimenze. Mohli bychom se ubírat tímto směrem ve svých úvahách. Děkuji. Grazie, Frau Thun. Děkuji, paní Thun. Eh, Děkuji bardzo. Děkuji. Já podporuji paní Triple v její zprávě. Viděla jsem ji už i v akci v rozhovorech o Européně, na jiných fórech a všude je tak kompetentní a tak angažovaná jako v tomto dokumentu, za což ji samozřejmě musíme pogratulovat. Je zde několik eh, velmi zásadních otázek, eh, které se mně připadají zvláště zajímavé v souvislosti s projektem Google a máme šanci, když se opravdu zapojíme do projektu Europeana, určitým způsobem dosáhnout civilizovaného rozvoje digitalizace literatury. A to je v této chvíli ta zásadní hrozba. Pokud dopustíme zaoceánský monopol, pokud eh, budeme i nadále slýchat eh, ty znepokojivé hlasy od vydavatelů, od autorů, jejichž práva se nedodržují, pokud jde o naše evropské dědictví, tak to může mít vysok, velké následky. Evropa v tomto smyslu má obrovskou šanci chránit tyto autory a vydavatele. Taky navazuje na to, co říkal pan Boris. Může chránit i současnou tvorbu. Možná bychom měli rozšířit Evropénu také na eh, současnou tvorbu, protože digitalizace by měla probíhat na podle evropských zásad, podle principu dodržování práv, vůle autora, vůle vydavatele, právního řádu v jednotlivých členských zemích. Já si myslím, že ty rozdíly, které zde byly uvedeny, nejsou hlavní překážkou k civilizované digitalizaci, tak jak někteří tvrdí, že udělat jedno právo z těch 27 autorských práv, to je kvadratura kruhu. Ne, ty rozdíly nejsou tak velké, abychom je nemohli sloučit v jeden dobrý evropský právní řád. Navíc, když tady hovoříme o zapojení členských eh, států v tento ob- neobvykle důležitý projekt, eh, tak eh, hovoříme také o tom, že některé Země toho zdigitalizovaly hodně, jiné málo, třeba Francie hodně, jiné země pouze 5%. Já bych naopak podporovala členské státy v tom, aby se snažili podílet na vytváření tohoto právního řádu Europeany, který by chránil naše autory a jakost naší literatury. Protože já jsem hovořila nedávno s básníky v Krakově, v Krakově město básníku, že v Google kolují úryvky z jejich poezie, které byly přeloženy zcela neuvěřitelným způsobem, kdo ví kde, a nikdo nechrání přístup k těmto dílům a ti autoři si, toho, si to rozhodně nepřejí, aby se něco takového dělo. Ráda bych se pozastavila nad jedním praktickým aspektem, co můžeme udělat můžeme udělat tu kampaně na Europénu tak silnou, aby zasáhla členské kraje. A já si myslím, že to je úkolem našeho výboru. Musíme udělat všeobecnou evropskou kampaň pro Europénu, aby se do toho opravdu členské státy zapojily, zapojily by se do digitalizace a také by se zapojili do vytváření právního řádu. Děkuji. Kelly. Pan Kelly. Thank you very much. Firstly, Děkuji paní předsedkyně. V prvé řadě bych chtěl říci, že eh, jsem si vědem toho, že jste učitelkou. A musím tedy říci, že jestliže eh, předsednictví ve Štrasburku bude tak stejně účinné jako minulý týden, tak to bude dobře. Ne, přejdeme tedy k, k skvělé práci paní Helky. Triple. Bylo to opravdu eh, relevantní a velice důležitá zpráva. Chtěl bych stručně hovořit o třech eh, věcech. Za prvé jsou to autorská práva. A jež to zde tak často zaznělo. V naší zemi eh, sahají autorská práva do 16. století kdy Nechceš eh, to vzít. Dva poutníci byli v klášteře a jeden z nich napsal knihu a druhý můj sebral a ten se odvolal k králi a to znamená, potom eh, nejdříve bylo vydáno eh, usnesení či rozhodnání, rozhodnutí, že každý má právo na knihu. A také potom se konala bitva, že každý má vlastně právo na knihu, ale bylo během této bitvy hodně lidí eh, zabito a také nevíme, jaký to mělo potom vliv dál, zdali to ovlivnilo i nějaké budoucí strany. Ale v podstatě jde o to, že tento Book of Curtness byl napsáno 200 let později. To znamená, že autorská práva v této době a také dnes jsou velice důležitá. A autoři nejsou šťastní, jestliže dochází k narušování jejich práv, když to například dělá Google i další. A za druhé, eh, monopol je také důležitý a proto my nesmíme dovolit, aby monopol existoval a musíme především podporovat volný trh. A za třetí také je tady inkluzivita, která je důležitá. Je to tedy přístup či volný přístup pro všechny občany a také e, všichni autoři do toho musí být zapojeni. Je to skvělý projekt, paní Trup. Trüppel chci ještě jednou poděkovat za její dosavadní práci. Um, Frau Trüppel hat ein Problem, sie muss um halb weg. Paní Trüppel má problém, musí v půl čtvrté, v půl páté odejít. A nyní vás žádám, abyste hovořili velice stručně, maximálně jednu minutu a další je pan Vitumus. Děkuji. I já Samozřejmě obdivuji práci paní Trupl. Měl jsem dvě nebo tři poznámky, které by mohly být užitečné. Za prvé, počítá se s nějakým časovým plánem při realizaci této digitalizace? Já mám následující obavu, že když se budeme snažit digitalizovat všechno, tak eh, se ta naše práce velmi zpomalí. To znamená, když se zamyslíme například pouze nad problematikou filmu nebo nad hudbou, protože otázka stahování hudby a ty švédští piráti a to všechno, o čem se hovořilo. Všechny ty historky o švédských eh, pirátech se vůbec netýkají knih. Samozřejmě knihy zdá se nikoho nezajímají, ale všichni si stahují písničky. Takže by bylo potřeba pravděpodobně navrhnout určitou formu, jak časově odstupňovat eh, tuto záležitost, tuto digitalizaci. Pokud by šlo jenom o knihy, tak by zde celá řada problémů vůbec nevznikla, protože u všech knih eh, po určité době vyprší autorská práva, takže já si myslím, že to by nemusel být problém. Myslím si, že ten projekt je fascinující ve svém rozsahu, ale možná není realizovatelný. Děkuji. Pan Svěr. Ja, hvala lepa, gospa predsednica, za besedo. Tudi jaz čestitam paní předsedkyně, chtěl bych eh, paní Elze Trupl také poblahopřát k této zprávě a chtěl bych jí poděkovat. Vedeme opravdu zajímavou diskuzi, ale mnohé se v ní opakuje z toho, co zaznělo posledně. Měli bychom si i tady uspořit čas, ale chtěl bych přesto ještě něco dodat. E, pokud chápeme Europeonu jako konkurenci vůči Google, e, potom má náš projekt špatné vyhlídky. Musíme vytvořit Europeanu i bez existence obdobného projektu na Google, protože evropská kultura e, je veřejnou kulturou a měli bychom k ní usnet usnadnit přístup, jestliže tento projekt se má opírat o soukromé partnerství, potom eh, by tento projekt měl opět špatné vyhlídky. Financování musí být především z veřejných prostředků a soukromé prostředky by měly sloužit pouze jako eh, doplněk poslední příspěvek, ano, velice stručně, já jsem zapomněla, už nebudu hovořit, že by to mělo být zdarma zcela jasně a paní Trpl také hovořila eh, o otázce eh, společností, které využívají ta práva ve své zprávě a že musíme příslušným způsobem chránit autorská práva, ale z jiných diskuzí víme, že komise eh, současně není zákon o ochranných společnostech chce eh, koncipovat tak, abychom eh, zabránili eh, narušování hospodářské soutěže. Chce se na to dívat z hlediska hospodářské soutěže. Měli bychom se k tomu tedy také vrátit, jak hodnotit tuto souvislost spolu s Europeanou. Dobře, nyní bych chtěla požádat komisi, pokud je to možné, o relativně krátký příspěvek, protože paní Trpl bohužel musí odejít. Prosím. Především chci poblahopřát paní Triple a poděkovat eh, paní předsedkyni za slovo a všem poslancům eh, za velké nadšení, které vkládají do projektu Europeana. Zpráva paní Triple je opravdu skvělá. Dotýká se všech důležitých otázek a všech relevantních otázek. Z hlediska komise je Europeana velmi ambiciozním projektem, s portálem, který je takovou výkladní skříní, přes níž můžete mít přístup k digitalizovaným kulturním statkům, ale samozřejmě tato výkladní skříň je pouze vrcholem ledovce. V podstatě se jedná o spojení veškerého úsilí na úrovni členských států a kulturních organizací, pokud jde o digitalizaci. Takže forma, jak posunout Evropénu vpřed, je založena na spolupráci členských států, institucí, komise a je zde celá řada bodů, které zde nebyly řešeny a které já bych chtěl zdůraznit. Za prvé otázka osiřelých děl a naléhavá potřeba najít evropské řešení. Když hovoříme o audiovizuálních dílech, tak je zde celá řada takzvaných osiřelých děl. Bylo nám řečeno ze strany evropských cinematek, že 50 tisíc takovýchto děl může být kvalifikováno jako osyřelá díla, takže to je opravdu obrovský objem. Další jsou díla, která kryjí autorská práva. Existují různé kulturní projekty národních eh, knihoven a vidíme, že je zde celá řada veřejných eh, knih, eh, které jsou tedy veřejnými statky a velmi málo, které jsou kryty autorskými právy. Je velký problém dospět k nějaké dohodě s žijícími autory a s vydavateli, pokud jde o digitalizaci těchto děl. Co to vyžaduje? Je nutné setkat se určitým jednoduchým způsobem s nositeli těchto autorských práv a je nutno jednoduše vyjednat dohodu. Proto potřebujeme vědět, eh, kdo je držitelem autorských práv. Projekt ARU je důležitý, ale je to pouze první krok v tomto směru. Další bod. Některé dohody, které existují na národní úrovni, mezi kulturními institucemi, autory a vydavateli, nakladateli, která umožňují, aby se jejich díla byla přístupná na internetu, ale přístup se omezuje pouze na národní území, na území národního státu. To by na evropské úrovni byla opravdová katastrofa, kdyby všechno to úsilí vyústilo v to, že byste museli mít v Holandsku počítač, abyste se mohli podívat na holandská díla a v Německu další, abyste se mohli podívat na díla Německa. Takže třeba ubírat se jiným směrem. V v pátek proběhla kulturní rada, kde se diskutovalo o těchto tématech a členské státy se opravdu vyslovily v to, že chtějí posunout před tento projekt. Teď máme novou komisi, od pátku máme novou komisařku pro digitalizaci a myslím si, že tato zpráva přichází opravdu ve skvělé době, aby všechny tyto závěry mohly být začleněny do práce paní Kreuz a digitální agendy. Já si myslím, že když budeme pracovat všichni společně, s kulturními institucemi, s nakladateli, s autory, s podporou Evropského parlamentu, tak jsem si jisté, že se nám podaří dosáhnout našeho cíle. A tím není nic jiného, než aby naše kulturní minulost, naše evropská kultura byla dostupná všem na internetu. Jednoduše a v úplnosti. Děkuji, paní předsedkyně. Gracias. Děkuji. Helga? Děkuji, Doris. Nejdříve chci poděkovat všem kolegyním a kolegům za jejich příspěvky i za kritiku a také za dokumenty a statě, které jsem dostala od některých z vás pro přípravu. První vyjasnění, první bod. Samozřejmě chci, aby Evropána byl projekt účelový pro evropskou identifikaci. A tento projekt bychom dělali i tehdy, kdyby Google neexistovaly. Ale Google existuje, to znamená, že se o, e, nalezáme v reálném světě, máme i partnery, konkurenty, ale musíme se vůči nim vymezit a musíme také říci, proč tento projekt je tak centrální a kulturně důležitý. Za druhé, jestliže se budeme zabývat autorskými právy, pak chci, abychom s vydavateli, majiteli práv s autory dospěli ke koncensu. Samozřejmě s tím cílem, aby obsahy knihy byly přístupné, což pak neznamená, že když díla jsou pod autorským právem, že by to bylo bezplatné. Pak je třeba vytvořit struktury, které také toto zohlední. Ale já především jsem také toho názoru, že tento projekt by měl být co největší míry e, veřejně financován, který také bude přístupný všem občanům, který bude řešit i otázku přístupu postižených osob osob. I zde by měla být ošetřena autorská práva, ale nyní ani v Google po resettlementu není všechno zdarma, ale autoři také i u Google dostanou něco za díla, která jsou autorsky chráněna. To znamená, že to není opravdu jenom model, který by fungoval zcela bezplatně. K otázce kampaně a financování projektu jako takového. Já bych si velice přála a také se za to budu velice zasazovat. Já již také jsem toto řekla minulý týden ve Štrasburku. A já bych byla velice ráda, kdyby rozpočet na Europeánu pocházel z budoucího Lisabonu, nebo toto je pro mě otázka modernizace kultury a také ekonomiky Evropské unie. A právě proto pane Martine, nejsem stejného názoru, jsem stejného názoru jako vy. Neměli bychom to udělat netransparentní. Měla by to být vlajková loď Lisabonské strategie. My bychom se opravdu o to měli snažit a mým politickým cílem je, abychom toto velice jasně formulovali. A také z programu e-content plus poteče v následujících letech 6,2 milionů euro, či bude vydáno do roku 2011 a tato částka by se musela samozřejmě zvýšit, jestliže chceme dosáhnout toho, čeho chceme. A měly by se na tom podílet také i členské státy. Poté, co se domluvíme na významu tohoto projektu, pak je jasné, že se musí zasazovat i další subjekty. Je vítáme i soukromé subjekty, ale na základě příslušně schválených dohod. Ale část prostředků by měla být veřejná. Ale stejně tak si myslím, že je dobré, aby se platilo za určité obsahy. A když neustále samozřejmě hovoříme o kulturní politice, tak já si myslím, že kultura má vždy duplicitní charakter. Na jedné straně je to zboží, které je třeba zaplatit a také autoři za zděl žijí. To je ta ekonomicky tržní část, že autoři musí ze svých děl žít. A já tuto část nechci zničit při digitalizaci, ale na druhé straně kultura víc než zboží také nese význam a smysl. A to je to, co již bylo formulováno politicky. To je krédo naší evropské kulturní politiky. A to také je zakotveno v úmluvě o UNESCO. A to znamená, že toto je zakotveno také v Lisabonské smlouvě na našem společném trhu a také vůči třetím státům. A pokud se týče kampaně Join Europeana, tak velká část by měla být financována z veřejných prostředků. Ale jestliže dokážeme získat pro tento projekt soukromé subjekty jako nadace a podobně, tak by to bylo skvělé. A jestliže také dokážeme oslovit určitou reklamou mladé lidi, tak já také nebudu proti. Otázka otázka zní, zdali bude reklama na jednotlivých stránkách, to bych také tak nechtěla. Paní Šarke se ptala na obsah. O kdo o tom rozhoduje? To jsou knihovny, které digitalizují, ty tedy rozhodují o tom, která díla budou digitalizována a kladou zde vysoké kvalitativní nároky. A pan kolega Gach tady hovořil o softwaru. Vy Zatím knihovny nepracují s open softwarem, ale zpracovávají si svůj vlastní software a na to nám dokáží také odpovědět příslušní experti. Poslední poznámka. Domnívám se, že vyšlo jasně najevo, i když máme rozdílné názory, tak se domnívám, že vyšlo najevo, že v průřezu frakcemi existuje o velký, existuje velký zájem o podporu projektu Europeana a za to vám děkuji. Děkuji, Helgo. Skutečně jsme měli dojem, že budeme společně pracovat na jednom společném projektu. A pan Kavada na mě udělal největší dojem svým projevem, neboť všechno to, co zde sbíráme, to je produkováno úplně jinak. A bude produkuje se to jinak než v minulosti. Dnes máme digitalizaci. Já, když jsem kdysi začínala, tak existovala DVDčka a maximálně CDčka a já e, všechny záznamy z tehdejší doby prakticky vůbec nemohu využít. Ale to, co my se, si chceme zachovat, jsou takzvaná ta stará řemesla. A my se musíme snažit o vysokou kvalitu digitalizace a zde potřebujeme také příspěvek ze strany členských států. Já se domnívám, že diskuse o Google vedla k tomu, a k velké diskusi o tom, jak budeme zachovávat kulturní diversitu Evropy. A máme zde lhutu pro pozměňovací návrhy, která je 12. Promiňte, opakuje se paní, opravuje se paní eh, předsedkyně 8. prosince 12 hodin v poledně. Takže 8. 12. ve 12 hodin a 26 ledna bychom měli o Europeáně hlasovat, ale zatím nevíme, jak to bude vypadat s plenárním zasedáním, protože se budou konat také slyšení komisářů. Takže první lhůta pro předložení pozňovacích návrhů je 8.12.12 hodin. 12 hodin. A nyní pátý bod, dialog mezi univerzitami a podniky, nové partnerství pro modernizaci evropských univerzit. Byl zde jmenován zpravodajem Pál Schmidt v září a 13.10. výbor ITRE požadoval, abychom vytvořili asociovaný společný výbor, to je jednací řád číslo 50 a na základě tohoto postupu budeme mít společný harmonogram a já se domnívám, že toto již pan Schmidt udělal a já nyní dám s panu Schmidtovi slovo, aby nám sdělil, co, čeho již dosáhl eh, ve spolupráci s výborem ITRE. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, za to, že jste vy a pan Skuria jste mi svěřili vytvoření této e, zprávy a jakmile budu o ní informovat, bude jasné, jak je pro nás důležitá. Děkuji také paní Suarez za to, že mi dala k dispozici všechny materiály, které se jí podařilo sehnat. Máme samozřejmě eh, veškerá stanoviska eh, komise a také jsme prostudovali výstupy z FOR, která se konala na toto téma. Spolupráce mezi světem eh, podniků a univerzit je velice důležitým cílem eh, naší strategie. Za prvé to slouží k vytváření pracovních příležitostí a za druhé to slouží k modernizaci vysokého školství. Eh, s cílem spolupráce by mělo být zajištění praktických eh, znalostí pro mladé lidi, aby získávali praktické zkušenosti a snáze získali pracovní příležitosti po eh, obdržení diplomu a pro docenty je hm, také eh, nutné zvažovat možnosti trochu práce a proto je zapotřebí otevřít univerzity eh, vůči eh, podnikatelské sféře. A na druhé straně zase podnikatelská sféra potřebuje různé experty. Výsledky se dostaví sice v dlouhodobém horizontu, ale domnívám se, že musíme eh, podpořit veškeré úsilí, aby se podařilo překonat dopady krize a nezaměstnanosti. Tento dokument, který předkládáme, je pracovní dokument. A hovoří o prioritách, která pokládám za důležité. A mezi těmito priorit tam bych chtěl eh, eh, bych chtěl například eh, říci nutnost vytvořit rámec pro dialog. Má to být bilaterální dialog, nebo máme do tohoto dialogu začlenit i vlády, aby Eh, se usnadnilo eh, setkávání mezi univerzitami a podniky. A dále, co má být cílem tohoto dialogu po četných konferencích a diskuzích, eh, by nyní byly žádoucí praktické výsledky. A v tomto ohledu očekávám vaše připomínky a nápady. A mm, další otázka, jak je možné co nejlépe zapojit do tohoto procesu malé a střední podniky, e, které mají menší možnosti přijímat učně a nebo disponují e, nižšími finančními možnostmi. Dále měli bychom přemýšlet o tom, zda členové Euronestu nebo členové Mediterální unie a také e, e, kandidátské státy by neměly být zapojeni do tohoto dialogu. Vedl jsem dialog e, s European Chain a vyjádřili tedy zájem o spolupráci. Další aspekt odborné vzdělávání a střední školy by se také měly zúčastnit tohoto dialogu, aby absolventi odborného vzdělávání také mohli studovat na univerzitách, aby to, že nemají eh, ukončenou řádnou střední školu, nebylo překážkou pro vysokoškolské vzdělání. A dále je třeba ukazovat, jakou dráhou mají za sebou absolventi univerzit a Evropské univerzity bychom měli prezentovat v určitém pořadí. Já se domnívám, že Evropské univerzity vůbec eh, nevědí, kde potom pracují jejich absolventi. Rád bych vás upozornil na to, že náš výbor uspořádal slyšení eh, pod názvem Evropské univerzity eh, výzvy a odpovědi. Eh, toto slyšení se má konat 26.1. a od sekretariátu obdržíte pozvánku a návrhy eh, paní předsedkyně, milí kolegové, milé kolegyně. Čekám na vaše podněty, eh, abychom rozšířili tuto spolupráci a já alespoň doufám, že tato zpráva poslouží k naplnění našich hlavních cílů. Děkuji. Formand, jamen, jeg synes også, det er et utroligt uh, interessant emne, det her. ja. Øh, Děkuji, paní předsedkyně. Toto je opravdu zajímavé téma. Domnívám se, že jasně ukazuje, že o tom diskutujeme již určitou dobu. Není to vůbec nové téma. Velmi mnoho se o tom hovoří, ale máme stále ještě málo konkrétních výsledků a to je tedy ta výzva, to je ten problém. A souhlasím s panem Schmidtem, když říká, že ještě nevidí možnost, jak se vymanit z této krize. Takže ta důležitá otázka je, jak, jak ven z té krize. A proto bych rád teď hned předložil několik konkrétních návrhů do naší další spolupráce. Já plně souhlasím s tím, co uvádí komise ve svém sdělení. Domnívám se, že je to velice dobré zhrnutí obsahuje šest témat a já bych chtěl hovořit zejména o dvou. Za prvé se domnívám, že se musíme eh, věnovat studijním plánům a pokládám za eh, důležité, abychom podporovali interdisciplinární činnost, aby byli mladí lidé eh, vhodně připraveni pro trh práce, protože eh, v na sledném životě potřebují výzkum a inovace a bylo by dobré, kdybychom do toho více zapojili zapojili do eh, podnikatelskou sféru. Vím ze zkušeností, že je velice obtížné zajistit, aby se střetávaly tyto dvě kultury, protože tyto sféry hovoří vlastně dvěma různými jazyky a je to skutečná eh, výzva, jak zajistit, aby tyto sféry nalezly společnou řeč. Tedy eh, podniky, podnikatelská sféra, sféra univerzit a toho nemůžeme dosáhnout se dne na zen. Dále zde vyzdvihujeme důležitost celoživotního učení. Ta se má stát e, integrální součástí e, univerzitního vzdělávání. To pokládám opravdu za velice důležité pro ty, kteří chtějí mít jistou práci. A za třetí eh, nedostatek eh, expertů v oblasti přírodních věd, nedostatek inženýrů a podobně. To je třeba řešit ve skandinávských zemích. V Dánsku je to aktuální problém. Několik let se tím zabývají a stále ještě se nedaří eh, nalézt vhodné řešení. Je tu snaha vzbudit zájem o přírodní vědy eh, jež u dětí na eh, základní a střední škole škole. No není jenom úkol univerzit, dále téma dva, přeshraniční mobilita. Mobilita přes hranicemi univerzit, to znamená nutnost vytváření mostů, propojení. V praxi bychom se měli postarat o to, aby studenti sbírali praktické zkušenosti a to je třeba podpořit v celé Evropě. A potom ještě konkrétní otázka, otázka výzkumu zde je třeba vytvářet propojení mezi univerzitami a hospodářskou sférou v oblasti výzkumu. V Dánsku máme jedno ustanovení a to, že osoby, které již působí v podnicích, eh, si mohou ještě eh, dodělat univerzitní vzdělání a doba toho studia je rozdělena půl na půl mezi studiem na univerzitě a praxí v podniku. Těch 50% studia na univerzitě eh, mohou tyto osoby strávit i v zahraničí. Eh, stát eh, toto studium podporuje ve výši 60 tisíc dánských korun během studia. Domnívám se, že je to opravdu dobrý systém, e, systém, e, které by mohly převzít i jiné země. Domnívám se, že tady by se mohla vytvořit velice dobrá spolupráce. Již existují programy výměny, které bychom mohli využít, ale samozřejmě musíme přitom mít na paměti i financování. Ale v sedmém rámcovém programu bychom, myslím, potřebné prostředky mohli nalézt. Podle mého názoru je to opravdu dobrá věc. Tedy tato právní e, úprava v Dánsku byla u nás velice úspěšná. Děkuji. Paní Nevedělová. Děkuji vám. Ráda bych se zeptala, pane Šmejte, zda jste prováděli průzkum i v té otázce, jestli mají studenti zájem především o humanitní směry. Jak je možné v této oblasti komunikovat s podniky? Eh, s podnikatelskou sférou, aby tyto lidé mohli získávat praktické zkušenosti. Nedovedu si to představit, když někdo studuje jazyky, možná překladatelské agentury, ale nedovedu si to dost dobře představit, jak eh, by se to mohlo uplatňovat v praxi. U nás je takováto praxe. Na univerzitách je nutné absolvovat povinně praxi aby bylo možné ukončit vysokou školu. To by mohlo být řešení zvýšit podíl praxe. My máme eh, povinně stanovené období, které je třeba absolvovat, aby bylo možné absolvovat ročník. To by mohla být taková možnost, jak zvýšit povinný počet času, který je třeba někde strávit, určitý počet týdnů. pokud tato možnost eh, ukáže, eh, že je tu opravdu dobrá spolupráce mezi univerzitami a firmami, začnou se eh, lidé možná zajímat o technické směry. U nás tí všichni studovat právo, ale málo na technických univerzitách. To je asi problém v celé EU. A to je dobré, že se EU konečně e, začíná e, zabývat podporou odborného vzdělávání a mohli bychom se tím zabývat i v rámci univerzitního vzdělávání. Děkuji. Arvoisa puheenjohtaja, kyllä tämä on ollut mahtavan hieno. Pani předsedkyně, To je velice zajímavá diskuse, kterou jsme vedli o Evropáně, neboť naše kultura je skutečným kapitálem a tady se již udělalo hodně, ale Důležité je, čeho můžeme společně dosáhnout. A nyní je to v těsné souvislosti s univerzitami, protože kultura souvisí s univerzitami, se společným trhem a tak říkají s budoucností. Já jsem stínovým zpravodajem za sociálně demokratickou frakci. Takovou tuto úlohu mám poprvé. Já jsem si také přečetl sdělení komise, pan Schmidt k tomu již řekl hodně důležitých věcí. Já jako Fin neboť my budeme mít v příštím roce takzvanou univerzitu Alto, což je technická univerzita, umělecká univerzita. To znamená, tyto dva druhy eh, k univerzit budeme kombinovat a tímto se pokusíme vytvořit dialog i s ekonomickým životem a univerzitami. Já se domnívám, že musíme vidět ještě širší dimenzi. Tyto kontakty musíme navázat se všemi částmi společnosti. Nevládní organizace, spolky a další organizace musí spolupracovat s, s univerzitami. Dialog je velice důležitý. Já již jsem zde také slyšel něco o vazbě mezi vědou a univerzitami. I v jiných zemích, v Číně, ve Švédsku, existují podobné projekty. Například v Upsale ve Švédsku, anebo i u nás v Turku, se však přihlásilo jenom málo účastníků pro tento program. Já se domnívám, že je třeba propojit podnikatelský duch s univerzitami. Pan Kelly, děkuji. Mně se to, co řekl pan Schmidt, velice líbilo. Já se domnívám, on opravdu udeřil hřebíček na hlavičku. Je důležité, aby univerzity spolupracovaly s podnikatelskou sférou, protože zatím univerzity často žily, tak říkajíc, po samotě a vlastně si děla, vedli svůj vlastní život a ne vůbec brali v potaz, jakým způsobem se dokáží zaměstnat jejich absolventi. A byla to pouze jednosměrka, kterou se ubírali, ale já se domnívám, že pouze jestliže bude univerzita s podnikatelskou sférou spolupracovat, tak se toto všechno podaří, protože dnes musíme především sázet na výzkum a vědu a například u nás v Irsku máme strategický plán UPCC a my musíme transformovat naši terciální sféru, protože máme před sebou velké výzvy, například klimatické změny a další záležitosti a to, co, na čem pracujeme nyní, je aktuální a takže chci ještě jednou poblahopřát panu Smithovi, Smithovi za jeho pra, k jeho práci a myslím si, že to, co dělá, je správné. Pan Skurje. Děkuji. Pan Schmidt nás požádal také o praktické rady. Já mu děkuji za to, jak se k té Správě postavil, tím dokazuje, že jsme důvěru naši vložili do správných rukou. Já bych jen uvedl dvě zkušenosti. Jsou to, nebo dvě tedy, dva tedy experimenty italského ministerstva školství. První experiment se týkal vytvoření určitého měsíčního kampusu, kde 100 univerzitních studentů Sapienza v Římě, kteří byli vybráni na základě studijních výsledků, měli možnost setkávat se vždycky na týden s hlavními italskými i světovými firmami Fiat, Microsoft i různé agentury. A tím se dávala do souvislosti jejich školní kariéra a také jejich budoucí pracovní kariéra. Takže uh, bylo to všechno koordinováno ministerstvem školství. To znamená, že se snažíme neponechávat studenty v rukou soukromých podniků, ale snažíme se to určitým způsobem koordinovat. Nejde jen o to mít eh, dobré kurikulum. Důležité je také studovat už s tím, že jednou budeme pracovat v reálném světě a prohlubovat eh, tyto zkušenosti. Důkazem je, že první studenti už pře- podepsali svou první pracovní smlouvu na základě těchto studijních týdnů, nebo tedy těchto podnikatelských týdnů. A myslím si, že to dokazuje, že i takové programy jako Erasmus by mohly být využity k tomu, aby se rozvinuly vztahy s jinými podniky z jiných evropských zemí. Druhý experiment, který také financovalo italské ministerstvo školství, to bylo propojení podniku s italskými studijními organizacemi ve spolupráci s univerzitami. Takže je zde tedy ten veřejný aspekt, asociace studentů, univerzity. Tím vlastně došlo k určitému investičnímu procesu a ve firmách, které se zúčastnily, byla vytvořena pracovní místa. Já jsem to popsal opravdu velmi rychle, samozřejmě mohu vám poskytnout veškeré informace i podklady, ale myslím si, že kdybychom eh, se snažili imitovat takovéto situace, které jsem tady podepsal, myslím si, že bychom mohli udělat důležitý krok vpřed. Děkuji. Pan Boris. Děkuji panu Šmitovi za velmi dobré popsání problematiky. Já jsem měla příležitost pohybovat se v jednom regionu, kde jsme měli více než 500 studentů, ale Rád bych upozornil na tři aspekty, které mohou rozhodovat o tom, zda dialog univerzit s, podnikami, s podniky povede k tomu, že naše ekonomika bude ještě mobilnější. Jak víme, protože vypadá to tak, že když máme univerzity a podniky v Evropě, často prohrávají, pokud je o spolupráci, když to srovnáme se spojenými státy. Teď jde otázka využití, tržní využití eh, univerzitních poznatků. A to nejen ve velkých podnicích, ale v malých a středních podnicích. Já si myslím, že to je otázka překonání těch překážek, eh, které brání tomu, aby byly plně využity intelektuální potenciály univerzit. Jedná se o vytvoření technologických parků, výzkumných center a tak dále. Druhá otázka je eh, výměna odborníků mezi univerzitami a podniky. V mnoha zemích, například eh, v Polsku, to funguje tak, eh, že se třeba financují doktorské práce rovnou z podniku. Naopak eh, doktoranti zase mají zajištěn pobyt v těchto podnicích. A třetí vě, věc, o které už hovořil můj finský kolega, že téměř většina, tedy 90% všech podniků jsou malé a střední podniky. A myslím si, že většina evropských univerzit vůbec žádným způsobem nepropaguje u svých studentů tuto otázku, že právě malé a střední podniky jsou motorem evropského podnikání, evropské ekonomiky. Já si myslím, že chceme mít dobré vzdělané podnikatele, kteří budou formováni na našich univerzitách. Myslím si, že otázka podniků, které by byly zakládány studenty, je velmi důležitá a je třeba na tomto směru pracovat. Paní Veržia. Doufám, paní předsedkyně, že to mé vystoupení nebudete si vykládat tak špatně jako to předtím, protože já s vámi souhlasím, ne, že bych byla proti vám. Možná jsem to neřekla dost jasně. Já se chci trochu postavit k tomu, co jsem právě slyšela. Především bych chtěla říci, že se mi zdá, že univerzita i nadále vzdělává spoustu mladých diplomovaných studentů, kteří najdou práci v podnicích, v podnikání. Musím říci, že Absolventi vysokých škol jsou nejméně postiženi nezaměstnaností. Nezaměstnanost klesá s tím, jak stoupá vaše nejvyšší dosažené vzdělání. Možná mě dost šokovalo to, že celá řada mých kolegů hovoří pouze o své zemi. Možná je zde velká potřeba, abychom si vyměnili informace o evropských eh, kulturách v této oblasti. Já jako nová poslankyně nicméně budu hovořit o své zemi. Já si myslím, že ve Francii univerzity vynaložily obrovské úsilí právě na dialog mezi univerzitami a podniky. Z toho vyplývá celá řada otázek. Řada lidí si klade otázky, k čemu by měla univerzita vlastně sloužit. Protože pokud souhlasíme s nějakou věcí, tak jde o roli univerzit v celoživotním vzdělávání, protože jedna věc, která je zásadní ve světě, kde existuje velká mobilita, kde je potřeba neustále se pohybovat v průběhu celého pracovního života, čím širší znalosti máme, tím větší možnosti máme, jak se přizpůsobit vývoji na pracovním trhu. A já si myslím, že v této otázce je univerzita právě nejlepším místem, jak usnadnit eh, tuto mobilitu. To znamená, čím specifičtější znalosti, konkrétnější znalosti máme, tím méně se dokážeme přizpůsobit měnícím se podmínkám. A poslední věc, pokud dobře čtu evropský tisk, tak se vytváří určitá hnutí všude v Evropě. Jde o neporozumění mezi světem studentů a návrhy evropské legislativy. Já si myslím, že bychom si měli dát na, tyto, na tato hnutí pozor. Myslím si, že v průběhu Jedného z svých prvních příspěvků jsem hovořila o důležitosti mobility a o usnadnění vzájemného uznávání diplomu. Já si myslím, že bychom se měli vyslechnout, co nám mají studenti co říci, protože jinak zde bude opravdu velký problém s neporozuměním a znovu se to obrátí proti evropskému projektu a to je opravdu velká škoda. Merci, Madame Berger. Frau Verheyen. Děkuji paní Verša, paní Fein. Děkuji paní předsedkyně. Já pocházím z Cách, město, které má jednu velkou vysokou školu a ještě řadu dalších a e, spolupráce se v posledních letech zintenzivnila, zejména spolupráce s podniky. Tu hraje opravdu důležitou roli. Vytvářejí se klastry, kdy podniky opravdu e, zakládají společné instituce s univerzitami. Jsou to výzkumné ústavy, výzkumné zakázky a také e, firmní výzkumná zařízení, spolupracující s univerzitami. Tady se děje opravdu mnoho. Velký problém vidím mimo technické profese, mimo technické studijní programy. A to jste správně řekli, v rámci humanitních věd bývá mnohem složitější nalézt partnery v průmyslových odvětvích. Mezi tím, že existuje u nás kooperace v rámci duálního vzdělávání, studující souběžně studují na vysoké škole a mají i praxi. Je to pro ně velice náročné, ale dává jim to nejlepší šance na pozdější vstup eh, do světa práce. Myslím, že musíme rozlišovat mezi základním výzkumem a aplikovanou vědou budou. Na jedné straně se to musí eh, dále rozvíjet v podnicích, musí mít možnost věnovat se vlastnímu výzkumu, ale eh, nesmíme zapomínat jejich užitečnost. Eh, učební poměry jsou velice důležité, propojení s podniky, ale zejména pozdější propojení, když jde o to umožnit studijním absolventům vstup do světa práce. My například eh, pořádáme bonding veletrhy, to jsou výstavy, na níž se prezentují podniky a studenti mají možnost eh, se eh, seznámit s podniky, navázat prvé kontakty, takže kooperace existuje již během studia a potom také stipendia, kultura stipendií by se v Evropě mohla ještě zlepšit, když se podíváme za velkou louží. V Americe tam je mnohem více příležitostí, to jsou věci, eh, z nich se můžeme a měli bychom se poučit. Tam je tedy větší spojení i během e, učebního poměru a mnohé se odehrává v rámci posledního výzkumného programu, co se týče této spolupráce. A když se tedy podíváme na úkoly, e, které má EIT, tak jde také o spolupráci mezi podniky a vysokými školami. Domnívám se, že EU je na správné cestě a ještě jedno důležité téma. Harmonizace studijních programů ještě všude nefunguje. E, je teprve v začátcích, když se studenti snaží zažít Evropu a absolvovat jednotlivé semestry v různých zemích, e, tak Eh, se nejprve ptají, zda formálně ukončili eh, magisterský nebo eh, bakalářský stupeň. Je to tedy zejména v zájmu studentů. Musíme dbát na to, abychom prosazovali srovnatelnost studijních programů. Děkuji. Paní Schmidt. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Se všeho nejdříve bych ráda poděkovala panu Šmitovi, že problematiku pojal tak, eh, jak eh, si zaslouží. Zaznamenala jsem si několik vět, které zazněly z úst mých předřečníků. Slyšela jsem hovořit o společném jazyce. Já si myslím, že je opravdu velmi důležité mít společný jazyk a myslím si, že pro skutečnou spolupráci mezi univerzitami a podniky potřebujeme především skutečnou vůli a skutečně společnou kulturu mezi světem univerzit a světem podnikání. Já si myslím, že úspěch závisí především na tom, jak se do toho zapojí univerzitní studenti a profesoři. Myslím si, že především bychom měli určitým způsobem provádět osvětu v univerzitním světě. Měli bychom dobře vysvětlit, o co jde. Univerzita, která má poskytovat poznatky, by měla ale zároveň dobře znát ekonomický svět. To nejsou protichůdné věci. Jak postavit most mezi těmito dvěma světy? Když se hovoří o dvěma světy, o dvou světech, tak to vypadá, jako by zde byla propast mezi světem univerzit a světem podniku. Měli bychom možná začít tím, že je přiblížíme, aby se vzájemně poznali a potom univerzity budou schopny svým studentům co nejlépe vysvětlit, eh, jaký je svět podnikání a dát jim chuť, aby se do podnikání zapojili. Děkuji. Děkuji, také budu hovořit. Jsem velice ráda, že tato zpráva vznikla, protože se domnívám, že univerzity a hospodářství musí co nejvíce spolupracovat. A tato spolupráce může být různorodá. Buď se dá zorganizovat tak, že na univerzitě budou technologické parky, kde budou pracovat také profesoři a docenti. To se může odehrávat například také tak, že vědecké sektory se budou snažit dávat doktorantům stipendia a nebo lze také zřídit například katedry tehdy, jestliže ho chce ekonomická sféra financovat. Ne, že by chtěl například Mercedes zřídit si svoji katedru, tak by to nemělo být, ale v podstatě se tady jedná o novou orientaci studia protože eh, univerzity vědí příliš málo o podnikání. Také studenti nedostanou další informace o nových vědomostech a znalostech. To znamená, že se mají dělat další výměny. To, co se dělá Erasmem a to jsou například eh, praxe v podnicích. Také bychom měli zvážit, zdali by nebylo možné, aby manažeři z velkých podniků byli hostujícími profesory na univerzitě a dávali, hovořili tam o praxi. My bychom měli onu slo, eh, tu věž ze slanové kosti vlastně otevřít světu já chci připomenout, že univerzita v Lucembursku právě pracuje na tomto principu, nebo Campus European, To je spolupráce mezi univerzitami. Toto je založeno na spolupráci mezi univerzitami a podniky. A existují další skvělé příklady. A já jsem ráda, že jste bylo uvedeno tolik konkrétních příkladů Kladu, protože pouze z osvědčených postupů se můžeme poučit. Samozřejmě Nelze to udělat všude ve stejnou dobu na stejné úrovni, ale myslím si, že ve zprávě bychom měli poukázat na všechny možnosti, které existují paní Veria hovořila o studentech. Samozřejmě musíme si vyslechnout studenty, ale studenti, kteří dnes demonstrují v Německu, ti demonstrují především kvůli nezdařenému procesu, boloňskému procesu. A já jsem před dvěma a, le, dvěma eh, a půl lety dělali zde zprávu o boloňském procesu a za boloňský proces byly zodpovědné univerzity, univerzity ale bohužel toto neprošlo parlament sportem. A bohužel dnes studenti nemohou být tak mobilní, jak si přejí. Například studenti jsou nuceni dělat bakalariát e, za tři roky, ale obsah látky je na pět let. A právě se domnívám, že studenti demonstrují zcela oprávněně. A jeden příklad chci uvést. Berlíně existují dvě velké univerzity. Je to Svobodná univerzita a Humboldtova univerzita. Dříve to bylo tak, že člověk mohl chodit na kurzy tam i tam. A dnes mohu dělat bakaláře pouze na Humboldtově univerzitě a nemohu chodit na přednášku například na Svobodnou univerzitu, kde to tady žijeme. To přece není možné to takto organizovat. V momentě, kdy hovoříme o spolupráci mezi ekonomikou a univerzitami, pak nesmíme zapomenout, že to, co jsme chtěli formou boloňského procesu, že to se nepodařilo. Tady jsme nebyli úspěšní. Tak my bychom v této souvislosti se měli více zabývat e, studiem bakalářským a magisterským a měli bychom si také vyslechnout studenty, protože ti nám k tomu mohou říci své. A ještě paní Kvejros z Evropské komise nám k tomu ještě něco řekne. Uh, Děkuji. Já stručně udělám rekapitulaci obsahu tohoto sdělení. Tak, jak řekl zpravodaj na začátku svého projevu, a že je také třeba podporovat univerzity v jednotlivých členských státech. To je základ také budoucí Lisabonské strategie, jestliže se chceme také posunout ke znalostní ekonomie, ekonomice. Také bylo řečeno, že univerzity se musí více otevřít potřebám společnosti. Proto komisař Figel v roce 2008 zahájil University Business Forum a dnes vidíme, že tato iniciativa byla na místě. Evropské univerzity jsou součástí eh, znalostního trojuhelníku. Mají obrovskou možnost ovlivnit budoucí směrování Evropy, ale jejich potenciál není plně vyčerpáván. Sdělení obsahuje šest velkých témat. Nové osnovy pro zaměstnanost, podnikatelské prostředí, governance a další. Pokud se týče zaměstnanosti, tady bychom měli zdůraznit, že nové trendy eh, na trhu práce mění požadavky na studenty. Nelze do, akceptovat to, že absolventi jsou nezaměstnaní a na druhé straně podniky ne, eh, nanachá, nenacházejí kvalifikované pracovníky. Proto tyto univerzitní programy by měly být strukturovány tak, aby posílily zaměstnanost absolventů a také by měly obecně nabízet větší podporu. Univerzity mají hlavní zodpovědnost za zaměstnanost těchto studentů a právě proto to je, zapo, je třeba zapojit také podnikání do osnov. Další klíčové téma je vůbec eh, nízká míra podnikání v Evropě, protože eh, studenti a profesoři mají pouze oslabený či slabý, slabé vnímání podnikání. A proto je třeba posílit podnikatelské přístupy na univerzitách. A to je třeba vytvořit také mobilitu mezi oběma světy, mezi univerzitami a podnikáním. E, více studentů by mělo dělat praxe v podnicích, také věci by měli se podílet na dění v podnicích a na druhé straně také podnikatelská sféra by se měla podílet na různých studiích na univerzitách a tak by se měla vytvářet dlouhodobá partnerství. Dalším důležitým aspektem je transfer znalostí. Je třeba, aby se obě dvě sféry ovlivňovaly a tak se docha, do, docilovalo synergií. Také spolupráce se společnostmi může obohatit univerzity a tak se mohou stát univerzity fórem celoživotního vzdělávání. Z univerzity mohou také vytvářet strategie, které budou reagovat na potřeby trhu. Je vytvářejí se univerzitní fóra a ta ukazují že je především eh, nutnost spolupráci mezi organizacemi a podnikovou sférou organizovat efektivně. Je třeba, aby tato partnerství byla založena na dlouhodobých programech a jak již bylo řečeno, příklady dobré praxe existují po celé Evropě. A zde vidíme, že e, se zde hodnota této spolupráce opravdu vyplatí pro celou společnost. Musíme zabezpečit, aby tyto příklady se staly běžnou praxí. Ale je velice velice nutné, aby univerzity s podnikatelskou sférou spolupracovaly a je třeba, aby všechny subjekty z toho měly zisk. To znamená, jak univerzity, tak i soukromé a veřejné subjekty, tak i celková společnost. Je třeba vytvořit eh, situaci win-win je třeba se zaměřit na vysoké školství, ovšem i také na střední stupeň a z, také sbírat zkušenosti ze zahraničí mimo EU. Plánují se následující partnerství s ETF, se hodlá podporovat mezinárodní eh, dimenze. Dále v Brně se plánuje forum eh, týkající se eh, zvládání krize. Další fórum se plánuje do Bruselu a plenární fórum se bude konat v roce 2010. My jsme přesvědčeni o tom, že práce ve fórech dále podpoří také spolupráci na národní úrovni. Vielen Dank. Velice vám děkuji. Pále, chceš ještě něco říci? Ano, s radostí. No pokud mi to dovolíš, rád bych poděkoval za tyto komentáře. Ano, nastalo přesně to, co jsem očekával. Obdržel jsem velmi mnoho užitečných návrhů a také bylo hned vidět, že ve všech členských státech je to e, důležité téma, které je v centru pozornosti, protože se tady nabídka a poptávka nesetkávají. V některých zemích Zjišťujeme, že je nejvyšší nezaměstnanost mezi mladými vysokoškoláky. To je zajímavé, sice nevím, kdo to řekl, ale někdo to formuloval tak, že univerzity přebírají vlastně obrovskou odpovědnost své absolventy. Já se naproti tomu domnívám, že eh, jim eh, dají akademickou hodnost, potřesou jim rukou a už je nikdy nevidí ale mají velký vliv na to, co se stane s těmito mladými lidmi. Nechtěl bych teď jednotlivě reagovat na ty jed... zajímavé eh, návrhy a příklady, ale jenom ty nejzajímavější osvědčené eh, postupy, to eh, nemůžeme jednotlivě uvádět eh, v takovéto zprávě, ale přesto se toho můžeme dotknout. Od veřejného slyšení si slibují dokonce více, než od této zprávy. Pozveme eh, zástupce univerzit a podniků a Domnívám se, že se bude hovořit o těch osvědčených postupech. Také souhlasím s tím, že ministerstva školství a ministerstva práce je nutné začlenit do této spolupráce. A také souhlasím s tím, že dobrým nástrojem jsou stipendia. A také souhlasím s tím, že v tomto procesu přišly zkrátka přírodní vědy, že je tu méně využití, ale to je nezbytně nutné. Přírodní vědy jsou stejně eh, důležité jako komunikační eh, eh, vědy, engineering a tak dále. Dále podnět, aby univerzity uzavíraly smlouvy se studenty Eh, to by eh, mohla být dobrá iniciativa a potom bychom eh, viděli, že je velice důležitá kvalita univerzit a univerzity musí držet krok s vývojem, musí být schopny inovace. Myslím si, že je velice dobrý návrh zavést Eh, interdisciplinární financování. Měli bychom eh, eh, zvát zástupce podniku eh, do eh, vedení univerzit. To by mohla být dobrá eh, spolupráce. Potom jsme slyšeli také něco o provozní praxi. To je velice dobré. Chtěl bych ještě říci, že jsem žil velice dlouho v socialistické zemi, v nedostatkové ekonomice a vzpomínám si, že jsem přišel do masny, kde bylo opravdu málo masa. A já jsem nahlas pozdravil eh, prodavače, eh, který eh, to moc nevítal, protože byla velká poptávka. A co se teďka e, stává, když já přijdu do Masny, tak vítají velice mě. A pane Šmite, to je hezké, že jste přišel, e, protože e, poptávka poklesla a nabídka je velká tak se domnívám, že univerzity možná poněkud zlenivěly